Bene colleghi, diamo inizio alla commissione. Benvenuti a tutti. Vážení kolegové, rád bych vás všechny přivítal. A teď schválíme pořad jednání. Nejprve se musím omluvit kvůli malému spoždění. To je chyba předsedů, no, koordinátorů. Takže první bod, přijetí pořadu jednání, milí kolegové, kolegyně. Um, Měli jsme nejprve v plánu účast bývalého úřadujícího předsedu rady, pana Simona Kovenyho, aby nám předložil výsledky irského předsednictví, ale dnes a zítra v Irsku musí dostat určitým závazkům, takže se nemůže dostavit. Ale poprosil mě pan ministr, abych vám všem řekl, jak velmi toho lituje, že nemohl přijít do našeho výboru ale že samozřejmě bude ochoten v září Eh, přijet na takovouto výměnu názorů. A Předpokládám, že pořad jednání tímto můžeme považovat za schválený. Rád bych vám tedy sdělil, že dnešní zasedání eh, je přenášeno webstreamem. Máme také k dispozici tlumočení ve všech jazycích našeho výboru. Takže dostáváme se k bodu 4, schválení eh, zápisu z 29. až 30. května. Pokud nejsou žádné poznámky k tomu, tak um, můžeme považovat tento zápis za schválený. Dostáváme se k bodu 5 našeho uh, pořadu jednání a sice uh, založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství. Spravodajem je Jean-Carlo Scotta. Um, přejdeme k hlasování o této to tomto opatření. V zásadě se jedná o přizpůsobení se eh, Lisabonským smlouvám. Už jsme o zprávě eh, hlasovali, pardon, hlasovali 31. května. Sedm eh, pozměňovacích návrhů bylo přijato a dosáhli jsme dohody při prvním čtení a taky se konal první trilog pak eh, ještě eh, na různých úrovních se konala různá setkání ehm, odborně technická a 24. ledna, 24. dubna se pak konala různé zasedání a eh, současný text je výsledkem těchto setkání tedy stínový zpravodaj, zpravodaj a ti, kteří vyjednávali, toto přijeli. Zpravodaj už si nepřeje vystoupit a hovořit. A tak přeci jen promiňte, pan Egnu tady chce předložit eh, žádost eh, postupu, takže buď eh, toto můžete udělat bez hlasovacích lístečků, to by bylo v pořádku, a nebo můžete na tomto trvat, což znamená, že musím jít a přinést je a než se vrátím, tak byste mohli ukončit hlasování. Takže co teď mám dělat? Ne, já se o to postarám, ne, nevidím v tom žádný problém takže pro mě platí to tež. Možná bychom se mohli k tomu připočítat. Dobře. Uděláme to takto. Zahajuji hlasování, elektronické hlasování, pan Agnew, tedy svůj hlasovací lísteček nebo kartičku u sebe nemá. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Pan Egnu pro, proti. Takže nám to nefunguje. Nech funguje hlasování. Systém hlasovací nefunguje. Tak, proti. Pan Ekňum se zdržel. Takže 20 eh, pro, 6 proti, 2 se zdrželi. Gratuluji eh, panu kolegovi Scottovi. Chtěl bych jenom informaci eh, Neměli bychom eh, zapomenout eh, na to, co právě říkal pan Egňu, že, ta, že ty evropské eh, instituce nefungují tak dobře, každý má dvě hlasovací karty, když jedno necháte ve Štrasburku, tak vždycky jednu máte tady v hemicyklu, tady jedna kancelář, kterou vede paní Portela, která to má na starosti a vždycky tam můžete zajít a vzít si tu vaší karty, on tam, oni tam na vás čekají. Mark, Děkuji. Marku, takže přecházíme k bodu 6 ehm, pořadu jednání. A tady se jedná o e, právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů. Milí kolegové, jsem ehm, zpravodajem k novým pozměňovacím návrhům, k mému návrhu zprávy. Prosím o větší klid v sále, kolegové, kolegyně, prosím vaši pozornost. Takže Zrovna jsem říkal, že já jsem v tomto případě zpravodajem a k novým pozměňovacím návrhům k mé zprávě už členové výboru předložili dalších šest pozměňovacích návrhů a ještě existuje také stanovisko výboru INTA. Kolega Albert Des je zpravodajem. Stanovisko INTA obsahuje 12 pozměňovacích návrhů a v souladu s eh, politickou dohodou, eh, které eh, jsme se, které jsme se dopracovali jednotně, bych ráda návrhy 1 až 7 zpravodaje stáhl. Jde o články 43.3 a tady jsme v rámci GMO už také dosáhli dohody a proto mohu stáhnout eh, pozměňovací návrhy 1 až 7. Dále bych rád ještě eh, pozměňovací návrh na oddělené hlasování pana Joza nahlásil. To se vztahuje eh, k návrhu 8 výboru INTA. Má se tady udělat oddělené hlasování. Máme, prosím, nějaké příspěvky k tomu pan Des? Budeme přímo hlasovat. Dobrá, tak budeme přímo hlasovat. I v tomto případě. Víme, jak to vypadá s panem Egňu a s jeho hlasovací kartičkou. A podle toho se tady zachováme. A teď budeme hlasovat zhrnutím ruky. Prosím, kdo je pro INTA 3? Kdo je pro? Prosím o zvednutí ruky, kdo je proti. Prosím, abyste zvedli ruku, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále INTA 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. INTA 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Máme to ověřit? Dobře, tak ověříme. Výsledek hlasování elektronicky INTA 6. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Provedli jsme hlasování 15 k 15, ale musí se k tomu jeden pan Egnu připočítat, takže máme jeden hlas navíc, eh, takže přijato. Dále pozměňovací návrh zpravodaje, prosím o zvednutí ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Eh, pozměňovací návrh 4, zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 13, pro, proti, zdrželi se Přijat. Pozměňovací návrh 14, eh, pan Ajuza, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inda 7, pro. Musíme to ověřit. Takže pozměňovací návrh 14 eh, kolegy Ajuzo. Ověříme elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Pan Ignu je pro. Tohle musíme zohlednit. A čo je proti? Marian? Aha. Ehm, eh, já jsem správně hlasovala, takže bych chtěla změnit své hlasování plus ve souhledu se svou skupinou. Ještě není pozdě. Colleghi, eh, rifacciamo il voto. Vážení kolegové, kolegyně, myslím si, že bychom měli toto hlasování zopakovat ještě jednou. Předkládám hlasování pozměňovací návrh 14 kolegy Ajuza. Eh, zahajují hlasování. Musíme zapomenout, že jeden hlasoval pro a jeden proti, 15 ku 15, zamítnuto. A teď se dostáváme k INTA 7. Prosím o zvednutí ruky, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 6. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8. Pro, proti, zdrželi se, přijat. K pozměňovacímu návrhu 8 to je INTA 8, tady máme oddělená hlasování, kdo je pro první část, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se rovněž přijato. To byla velká většina. A teď pozměňovací návrh 9. Tady máme ústní pozměňovací návrh. Místo 5, to má být 7 let stanoveno. Navrhuji tedy, aby ústní pozměňovací návrh byl přijat. Přečtu anglicky. Bude to tady sedm let, ne pět, ale sedm. A všichni souhlasí se sedmi lety? Ano, děkuji. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A pak INTA 10 pro, Inta Pro, proti, přijato. Inta 11. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Inta 12 pro, proti, zdrželi se přijat. Dále úvodní text, tomu pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, zpravoda je pro, proti, zdrželi se, přijat. A INTA 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. INTA 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. A teď přecházíme k takto pozměněnému návrhu elektronické hlasování. Je to legislativní návrh, bude se o něm hlasovat elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Ukončuji hlasování. A pana Aniu máme. Zdržel se hlasování? Přijato. A sice 32 hlasů pro a teď budeme hlasovat rovněž elektronicky o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Je tady přijato. Děkuji. A konečně poslední hlasování. A sice o tom, že eh, se začne vyjednávat s radou a to vzhledem k dohodě, nebo vztahu k dohodě při prvním čtení, nechávám o tomto hlasovat. Ukončuji hlasování. Velká většina, 30 pro, děkuji vám všem. Tento bod tím můžeme považovat za vyřízený. A tím jsme hlasování končili. Takže, kolegyně, kolegové, dostáváme se k bodu sedm pořadu jednání. Pozor, bod sedm. Prosím, nenechte se zmást titulem v pořadu jednání, protože téma, kterému se teď budeme věnovat, se týká přechodných ustanovení pro reformu SZP obecně. Jedná se o text k předchozím ustanovením. První diskuse ve výboru k přechodným ustanovením. Zpravodaj pan Des. Než mu udělím slovo, tak chci připomenout, že v návrhu jsou návrhy k legislativní proceduře SZP, které v tuto chvíli patří k tomu balíčku, o něm jsme hovořili s irským předsednictvím, tedy to jsou ty věci, o nich jsme právě diskutovali na schůzi koordinátorů. Tady se pořád nacházíme ve fázi jednání. Teď tedy předám slovo Albertovi a dám mu příležitost, aby tu zprávu představil. Děkuji. Já, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Jak právě řekl náš pan předseda a už jsem to chtěl říct málem i na jednání koordinátorů. Mnohé z toho, o čem tady diskutujeme, co zatím nebylo definitivně dojednáno s radou, je v návrhu komise v závorkách a dokud to není definitivně dojednáno, tak bude těžké ty závorky nějak zaplnit. A o co jde? To je velice technická zpráva, svízelná zpráva, protože je hodně provázána s dalšími směrnicemi a nařízeními a musíme se společně pokusit ta přechodná ustanovení nějak zvládnout. Úvodem chci poprosit o to, aby se s těmi, co nejdříve řekli přání na pozměňovací návrhy a prosím kolegy a kolegoně, aby navázali kontakt se svými vládami, protože my to pak budeme muset zapracovat. Uh, a rád bych ta přání do té zprávy zapracoval. Co se týká rozvoje venkova, je třeba dbát na to, aby byl hladký přechod na ten nový program. Je třeba ty staré programy buď o rok prodloužit a nebo odstartovat ty nové. V podstatě jsou tedy tři možnosti. S novou SZP prodloužit starou úpravu o rok, nebo sestavit nové programy, ale tady existuje určité riziko, protože to musí ještě být schváleno. Když program následně by schválen nebyl, tak by tady byly problémy. A nebo třetí možnost staré programy se starými penězmi, ale i to je problematické. Víme, že peněz k dispozici je málo. Musíme se tedy shodnout na tom, jaké možnosti hodláme nárokovat a prosím, abyste se k tomu také vyjadřovali. Pak jde také o přání. Už jsem se dověděl, že investiční podpora má odstartovat také hned 2014. To zatím v návrhu komise obsaženo nebylo, tak aby nedošlo k nějakému prodlení. A by bylo možno investovat, tak myslím, že by bylo rozumné, kdyby i v roce 2014 mohly být z těchto zdrojů podporovány investice. Další přání je a myslím, že komise si také myslí, že je třeba tady něco změnit. Členské státy by měly mít víc času než těch sedm dní, které navrhuje komise, v nichž mohou rozhodnout, kdy a zda využijí flexibilitu. Já tady navrhuji alespoň tři měsíce. Nevím, jak komise přišla na to, že členské státy během sedmi dnů budou schopny rozhodnout. Uh, za tu dobu se nedá svolat pořádně ani rada ministrů, aby mohly členské státy rozhodnout, takže tady by měly být tři měsíce. Co se týká flexibility mezi pilíři, tak si myslím, o tom jsme hovořili s koordinátory, měla by se transfer transfer by měl umožnit členským státům, tak jak to navrhovala komise. Ona byla o tom diskuse a diskutuje se nadále, že od prvného pilíře se mají předvádět peníze do druhého, ale i z druhého do prvního. Komise určila členské státy, ty jsou obsaženy v návrhu, které mají možnost z druhého pilíře přivádět peníze do prvního. Jsou to členské státy, které mají poměrně vysoký podíl v druhém pilíři. Tam může být ve skrze rozumné, aby přenesli něco, aby mohli něco přenést do prvního. Samozřejmě to není možné, aby třeba členský stát, jako je Dánsko, které z agrárních peněz má v druhém pilíři 10%, aby ten podíl mohli přenést také ještě do prvního, ale když vemu jenom jako příklad třeba Bulharsko, Bulharsko má velice vysoký podíl v druhém pilíři a poměrně nízký podíl v prvním a proto některé z těchto zemí přišly s přáním, aby v roce 2014 mohly transferovat. V té předkládané zprávě jsou zmíněny všechny relevantní aspekty, je to všecko v závorkách. Doufám, že se dopracujeme k nějaké schodě, jak se to dá všechno nahradit. Pak také padlo přání, aby nové členské státy, které mají mít možnost zachovat starý systém, aby tak mohli učinit už od roku 2014. Při rozhodnutí, rozhodnutí jaké prostředky se budou transferovat, se můžeme bavit i o tom, zda v roce 2017 se bude okno znovu otevírat, aby bylo možno provádět korektury. Možná by to bylo rozumné tak jako tak určitě dojde k nějakému hodnocení v poločase. A pak bude také nutné, aby u cukru a vína, protože u cukru teď máme rozhodnutí, že do roku 2017 bude prodlouženo, a tady je také třeba něco zmínit. Musíme pak mít nějakou úpravu, aby to přešlo hladce až do roku 2017. A u vína, tady si teď nejsem úplně jist, ale i k tomu se bude přihlížet, bude-li něco nutné. To jsou tedy ty důležité body. Tak bych si uměl představit jednu věc, kterou vám chci říct, že bychom postupně to všechno uváděli v platnost. Možná není úplně rozumné, kdybychom jenom řekli 2015 1. ledna začne agrární reforma. Můžeme některé body, uměl bych si představit třeba externí konvergenci, to můžeme časově zvládnout. Umím si představit, abychom začali už 2014 aby nedošlo k nějakému velkému posunu s ohledem na externí konvergenci pro ty státy, kterých se to týká třeba baltské státy. Pro ně je to důležitá a oprávněná věc. Také si myslím, kdybychom co nejrychleji s tou věcí pohnuli, tak ještě před letní pauzou já předložím tu zprávu. Příští týden bych rád měl návrh hotový, abychom to mohli dát k překladu a abychom mohli eh, ten časový plán dodržet. Milý Pálo, myslím, že v září bychom se tomu mohli věnovat definitivně. Začátek září reálný nebude, ale myslím, že konec září by se stihnout dal. To je tedy první věc a čekám na vaše návrhy. Molto bene, grazie Albert. Abbiamo avuto quindi una presentazione. Děkuji, Alberte. To bylo představení tohoto nadmíru důležitého tématu. Předchodná ustanovení a prosím, nenechte se zmást tím titulem bodu 7. Jedná se o přechodná ustanovení a sice přechodná ustanovení k celé reformě SZP. Děkuji, Alberte. Začínáme diskusi Rick Andrew, Elizabeth Köstiger a potom další Rick. Prosím, začíná. Děkuji Albertu Desovi, děkuji pane předsedo. Myslím, že tohle je hrozně důležité a ožehavé téma pro mnohé členské státy, hlavně pro ty, které v oblasti rozvoje venkova, jak si právě řekl, mají velmi vysoký podíl. Podle mého názoru bychom se měli pokusit ten přechodný rok pojmout co nejjednodušším způsobem Zatím jsem vždycky vycházela z toho, že nejrozumnější je staré programy financovat novými penězi v tom přechodném roce a potom k tomu dní D, prvnímu první 2015, paralelně k přímým platbám přizpůsobit i ty programy rozvoje venkova. Myslím, že nejvyšším cílem musí ve všech oblastech být naprostá právní jistota pro zemědělské podniky pro mnoho států, a k tomu Rakousko, k ním tak Rakousko také patří, by bylo velmi důležité, aby prostředky z investiční podpory bylo možno opět vyplácet. Tady návrh komise je naprosto nepostačující. To také bylo možné u té poslední reformy z před sedmi let. Tehdy ten přechodný rok také byl a i tam se podařilo najít řešení. Ten problém je totiž takový, že v mnoha členských státech už mnoho měsíců, někde dokonce i let, investiční prostředky není možno vyplácet, protože byly vypláceny v prvních letech víc a proto teď spoustu zemědělských podniků čeká na to nové období, protože nějaké rekonstrukce s ohledem na ochranu zvířat a tak dále jsou na spadnutí a tady by bylo důležité, aby ty zemědělské podniky našly nějaké řešení v oblasti investic. U těch plošných plateb eh, ten problém nemáme, takže budou-li pokračovat ty stávající programy, tak si myslím, že by to mohlo fungovat celkem hladce. Řešení nebo návrh by možná mohl být ten, že zmocníme členský stát, aby ty platby předem v investiční oblasti převzal, aby tedy členský stát vlastně schválil, a to na základě stávajících kritérií pro ten rok, tak aby zemědělci měli možnost podávat žádosti. Myslím, že to by uh, byla možnost, na níž bychom se měli soustředit. Jinak vítám časový plán, ten, který ty si představil, abychom koncem září tu zprávu nechali projít hlasování. Myslím, že největší problém, který v tuto chvíli v zemědělském sektoru máme, je nejistota, která panuje. Sice máme politická rozhodnutí, ale nikdo vlastně neví úplně přesně, jak to bude, co nového na firmy čeká. Hlavně pro ten přechodný rok, kde spoustu podniků už toužebně čeká na to, aby konečně byly nějaké peníze. Myslím, že bychom tady měli dojít k hlasování a k řešení co nejrychleji to bude možné. Děkuji. Elisabeth Erik. Děkuji, Elisabeth Erik a potom George Line. Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že jsme neměli k dispozici písemné stanovisko našeho zpravodaje, tak chci jenom poukázat na to, že to propojení s tím rozpočtem tady je evidentní. Eh, zaznělo to také před okamžikem. Takže já to beru na vědomí, tyto, eh, tento návrh komise, omezím se pouze na to, že eh, se k tomu vyjádřím nejprve obecně. Část reformy, která se týká venkovského rozvoje a horizontálních dimenzí se týkají prakticky eh, ve všech těchto oblastí od 1. ledna 2014 a to se týká i přímé podpory a to je velmi zásadní změna v této reformy. Ostatní změny budou prováděny postupně, jak uvádí komise, aby se eh, zemědělci dokázali lépe připravit na tyto administrativní změny. A zejména také ta adaptační, ty adaptační eh, věci, které budou zásadní pro úspěch celé reformy. Eh, tato reforma je očekávána s velkým namětím, a to jak na straně zemědělců, tak na straně různých profesních svazů, ale také na straně občanů, kteří by chtěli, aby veřejná politika zemědělství více plnila jejich očekávání. Dnes byl nalezen kompromis, přestože až zdaleka neodpovídá na všechny ty ambice, které do ní různě lidé vkládají, i tak může podstatně změnit tvář našeho zemědělství. Takže já bych chtěl poděkovat našim eh, vyjednavačům, kteří během jirského předsednictví se aktivně podíleli na konečném návrhu. Eh, teď musíme postupovat velmi rychle, aby ty návrhy se staly skutečností. Eh, myslím, že bychom se měli postavit rostoucí skepsy, měli bychom si uvědomit, že ve skutečnosti Evropa je schopná jednat, když je jednotná, měli bychom usilovat o kolektivní důvěryhodnost. A s tím jsou spojeny tři požadavky na přechodná období. Nejprve se to týká přímé podpory. Myslím si, že by bylo dobře, kdybychom mohli prodloužit aplikaci této reformy určitých částí, zejména u toho všeho, co již existovalo v rámci toho eh, současného fungování společné mědělské politiky a kde eh, ty změny budou administrativně lehce proveditelné. Tím mám na mysli zejména nová pravidla o Eh, oddělení, kde se pouze mírně mění míra toho oddělování. A stejně tak bychom byli rádi, kdyby znovu mohly být schváleny ve členských státech národní podpory, které jsou přidávány navíc nad eh, podporu z evropského rozpočtu. To všechno by mělo být aplikováno s předstihem, tedy od roku 2014. Jinak, co se týče eh, zbývající oblasti přímých podpor, tady je potřeba přechodné období. A to v rámci celého eh, finančního eh, rámce. To snížení, které navrhuje komise, musí být postupné tak, aby tady zůstal určitý manevrací prostor pro členské státy. aby mohli sami rozhodovat o redistribuci přímé pomoci. A dále, co se týče politiky podpory venkova, tak ta tranzice, která měla začít v roce 2014, eh, přinejmenším jak eh, navrhuje komise, aby se pokračovalo s předělováním pouze části této pomoci A co se týče znevýhodněných regionů a další podpory znevýhodněným oblastem, tak eh, to by mohlo zkomplikovat aplikaci dalších opatření na podporu venkova, protože tato opatření se potom přejímají do, dalšího, do dalších finančních let, do dalších programačních období. A proto tady existuje riziko, že někteří zemědělci nezískají financování v té míře, na jaké byli zvyklí. Podle této hypotézy bych eh, chtěl navrhnout radě a komisi eh, následující návrhy. Buď eh, přidáme k tomu seznamu ještě další opatření, zejména podporu na zahájení podnikání, a nebo čistě a jednoduše prodloužíme až do konce roku 2014 ten současný systém. Jinak by vznikla právní nejistota a také finanční problémy u členských států, které by měly problém s, eh, s kofinancováním. A v podstatě by byly penalizovány za provádění reform, které po nich chceme. To je anachronistické, bylo by to velk, velká škoda, eh, podkopalo by to důvěru investorů a zase by to hrozilo pracovní místa. Podle mě by to bylo velmi špatně vykládáno a myslím, že by to uškodilo jménu Evropy. Grazie, Eric. George... Děkuji Eriku, George Lyon a potom Kaplo Santos. Děkuji. Děkuji, Alberte, za eh, ty aktuální informace, za to, že jsi nám vysvětlil, jaké jsou eh, tvoje argumenty. Co se týče implementace nové eh, zemědělské politiky na politiky na podporu venkova, tak eh, tady se musíme postarat, aby všechny ty programy byly správně nastaveny, aby členské státy měly možnost eh, si ty programy připravit a implementovat je co nejrychleji. Samozřejmě u přímých plateb, tam to bude asi rok 2015, než dojde k implementaci. Když se podíváme na počet těch delegovaných aktů, které se budou muset schválit, tak to klidně může být až někdy v listopadu, když si získáme jasno v tom, jak přesně by to mohlo být implementováno eh, ve členských státech. Jedna oblast, na kterou možná by stalo za to se podívat, je otázka finanční eh, kázně, kde by jsme byli rádi, aby došlo ke aplikaci té nové dohody, zejména s tím, kdo za to bude platit a kdo ne. A co se týče flexibility mezi pilíři, Tady si myslím, že je naprosto zásadní, vzhledem k tomu, jaké je současné složení parlamentu a jeho postoj k těm balíčkům o přímých podporách a podpoře venkova. Eh, jinak bychom vypadali hloupě, kdybychom měli dvě rozdílná stanoviska. Jedno, eh, které máme vyjednáno a v tomto balíčku a eh, další, které budeme vyjednávat. Měli bychom být konsistentní v těchto přístupech, aby ta jednání postupovala co nejlépe, aby se také rada pohnula směrem k tomu našemu stanovisku. Děkuji, Georgi. Luis a potom uh, Fajmon. Vážení kolegové, chtěl jsem pouze této příležitosti využít, abych eh, nabídl mm, svou spolupráci Albertovi Desovi, který se svého úkolu zhostil eh, výborně. Budeme potřebovat eh, jednotu v našich řadách. Některé otázky ještě jsou otevřeny i po konci jirského předsednictví a po těch jednáních, která byla eh, vedena Parlament pořád zdůrazňuje, že máme vyjednavací jednat pro všechny kapitoly společné vědecké politiky, ale to je názor, který nezdílí úplně komise a rada. Naštěstí teď Evropská rada s námi souhlasila, takže my teď musíme ta jednání dotáhnout do konce. A tady ještě pořád několik věcí. Mezi nimi eh, jsou ta přechodná období. Všechny ty přechodné věci. Pan Des hovořil o transferech mezi pilíři. To je jedna z věcí, o které ještě pořád musíme rozhodnout. Jak víte, postoj parlamentu a rady se od sebe výrazně liší. My si myslíme, že 15% obálek může být převeden do prvního pilíře, ale nezhodujeme se, ne, pardon, z druhého do prvního pilíře, opravuje se řečník, ale rada má velmi pevné stanovisko a velmi malý manevrací prostor. Takže o tom budeme muset eh, tvrdě vyjednávat. A to tak, aby z toho eh, eh, a aby to nebylo považováno za náš automatický souhlas, nemůžeme to jenom někde podepsat, eh, protože víme, že se pohybujeme v rámci kodecize a že do toho máme co mluvit. V září, jak už bylo řečeno na schůzce koordinátorů, dáme dohromady kompromisní návrhy, probereme je se stínovými zpravodaji, tak, aby z toho vzniklo něco, co má co největší možnou podporu a potom začneme vyjednávat s radou, tak, aby ten celý balíček mohl být eh, dokončen, vyjednaný ve všech detailech a schválen na plenárce v, řá, eh, v říjnu. Pardon. Je evidentní, že spousta těch věcí nemá úplně přímé implikace pro zprávu pana Dese, takže to všechny ty souvislosti se budeme muset mezi námi dva vypracovat a jak už jsem říkal, tak já eh, na tom budu rád spolupracovat. Děkuji eh, Loiši Fejmon a potom Brita Remers. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říct, že se jedná o důležitou zprávu a důležitou legislativu. Eh, zemědělská veřejnost očekává s určitou nejistotou rok 2014, co to přinese a Eh, my musíme dosáhnout eh, kompromisu, který umožní, aby rok 2014 nebyl pro zemědělství ztracený, především eh, v oblasti investic, aby nedošlo při náběhu nové finanční perspektivy k žádným zbytečným spožděním a ztrátám v zemědělském sektoru. Proto podporuji ten navržený časový harmonogram a přimlouvám se za to, aby byla eh, v té zprávě zdůrazněna možnost flexibility pro členské státy, aby mohly skutečně v roce 2014 veškeré peníze, které budou eh, v rozpočtu eh, vyčleněny, také být čerpány. Další věci potom myslím, že probereme v pozměňovacích návrzích. Přimlouvám se za to, abychom Dosáhli kompromisu co nejdříve. Děkuji. Grazie. E adesso Britta Reimers. Děkuji. Já si myslím, že je na čase, abychom dospěli k dohodě a předložili co nejdříve pozměňovací návrhy. Albert, hovořím o organizaci trhu s cukrem. Tady už máme relativně dosaženou dohodu s radou, takže tady eh, bychom mohli už eh, mít na paměti, jak to bude vypadat před koncem kvot, po konci kvot. A možná, že bychom se mohli podívat podrobněji na ty zprávy a podle toho se potom řídit eh, u těch přechodných opatření. je evidentní, že samozřejmě musíme dotáhnout eh, do, konce ten proces schvalování, ale víceméně u těch eh, organizací trhu už máme eh, určitý, určitou představu o tom, jak se to bude odvíjet a podle toho bychom mohli potom podle toho předkládat pozměňovací návrhy. Já samozřejmě se těším na další velmi zajímavou diskusi. Molto bene, grazie. Non ci sono altri iscritti. Děkuji. Někdo eh, další nepožádal o slovo, takže předtím, než dám ještě jednou slovo panu zpravodaji Desovi, tak eh, eh pokud tedy bude chtít, tak dám ještě slovo představiteli komise. Nikarš by tady měl být, je to pravda? V tom případě máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mohu plně eh, souhlasit s tím, že tento návrh je velmi eh, Eh, naléhavý, musíme ho schválit do konce roku tak, abychom eh, mohli eh, zjednat potřebnou jistotu ohledně plateb zemědělcům a samozřejmě jde také o administrativy ehm, od příštího roku. Omezím se na tři body. Co se týče víceletého finančního rámce, a tady zejména o externí konvergenci a flexibilitu mezi pilíři, my jsme to všechno zařadili mezi přechodná opatření a vzhledem k tomu, že závěr jednání o víceletém finančním rámci ještě nebyl úplně eh, definitivní mezi radou a parlamentem, tak všechny ty prvky jsou tam v závorkách, ale samozřejmě není pochyb o tom, že v okamžiku, kdy vznikle jasné stanovisko o tom, jak bude vypadat víceletý finanční rámec a jaký bude mít dopad na eh, SZP, tak se to všechno bude adaptovat v souladu s tím, takže mm, tam budou stejná znění u eh, všech těch nařízení. Ale oba ty prvky, i ta externí konvergence, i ta flexibilita mezi pilíři už tam je zapracována. Um, druhá věc se týká podpory venkova. Tady nabízíme možnost proplácet eh, tady stará opatření s novými penězmi, protože to je všechno inherentně propojeno s administrativní implementací přímých plateb ty věci do ruka v ruku, eh, ty žádosti zemědělci předkládají eh, ve stejnou dobu, tedy jak pro přímé platby, tak i pro eh, podporu venkova a proto tady vytváříme zvláštní pravidla. U všech těch ostatních věcí nevidíme potřebu mít nějakou zvláštní, nějaké zvláštní přechodné období, protože tam bude pokračovat ten starý systém a ta reforma pro podporu venkova se bude implementovat co nejrychleji. A jestli se mohu dovolit eh, srovnání s dalšími strukturálními fondy, tam také nejsou žádná přechodná nařízení nebo zvláštní pravidla. Je evidentní, že ty nové peníze potom jdou na nové programy. To pravidlo eh, platí obecně, takže bychom neměli zdržovat implementaci reformy obecně, měli bychom se pouze postarat o, to, o určitá specifická opatření, která se týkají um, té logiky přímých pladeb. A tam tedy musíme s nimi nakládat trochu jiným způsobem v kontextu těchto návrhů. A neposlední řadě eh, cukr a víno. Nemyslím si, že je potřeba nějakého zvláštního zacházání nebo speciálních pravidel v tomto nařízení. Politická dohoda o těchto věcech už je v rámci reformy a politická dohoda se potom převede do toho reformě nařízení eh, v souladu s tím, tak jak jsme se na tom dohodli v červnu. Takže nemyslím si, že tady jsou je tady potřeba vytvářet nějaká nová přechodná opatření. To je všechno, co mám teď eh, k tomu říct. Bene, grazie. Adesso... Děkuji. A zase předám slovo Albertu Desovi, ale než tak učiním, tak bych eh, chtěl ještě přivítat delegaci paní Izabet Jegle. Všichni jsou z Německa, eh, všechny srdečně vítám mezi námi a děkuji za to, že projevili zájem. A teď Elizabeth. Slovo dostane Elizabeth na krátkou zdravici, prosím. No ano, děkuji, eh, pane předsedo. Ani nepotřebuji pro naše zdravice, já už jsem skupinu dnes ráno přivítala a mm, mluvila jsem s ní. Jsou to všechno lidé, kteří eh, později budou naši zemědělskou politiku, kterou tady dnes diskutujeme, realizovat. A se zemědělci a s ostatními eh, budou spolupracovat. Pane předsedo, měla bych jinou otázku. Když jsem tak všem teď naslouchala i zástupci komise, tak si myslím, že všichni jsme si zajedno v tom, že v případě této zprávy, kterou tady eh, sepsal Albert Des, že se musíme dostat velmi rychle k nějakému výsledku, protože časov, časový aluta byla v tomto roce. Nám je jasné, že máme určitý časový plán a jde o to, abychom to udělali ve smyslu zemědělců, ve smyslu těch, kterých se to na konci bude týkat protože když jsem tak poslouchala kolegy, tak tady je eh, přeci jen, eh, jsou tady rozdílné přístupy a myslím si, že musíme eh, znát časové období, pak bude třeba trvat překlad dva dny nebo nebude bude vůbec, ale prosi, poprosila bych vás, abychom prodiskutovali přesně, jak budeme s tímto časovým plánem zacházet, tak abychom v tomto roce se ještě dopracovali k výsledku. Já si myslím, že to je to nejdůležitější co taky Albert ehm, považuje za důležité a tady v tomto bych ho chtěla podpořit. Ano, děkuji, Elizabeth. A teď eh, má závěrečné slovo Albert. Ano, děkuji za všechny příspěvky. Samozřejmě, že se nachází v obtížné situaci, nebo my spíše jsme v obtížné situaci a e, to proto, že teď píšeme e, zprávu a e, teď ještě tomu hodně závisí také na vás, to je to, co stěžuje situaci, ale já souhlasím s tím, co říkala Elizabeth, že musíme zůstat v rámci tohoto časového plánu, ten je dost těsný. Na začátku jsem už říkal, že v každém případě se musíme postarat o to, abychom do konce září mohli ve výboru hlasovat a e, v té zprávě, do té zprávy zapracuji mnohé z toho, co bylo teď řečeno, zohledním to a pak budeme muset spolupracovat. Mm, e, na začátku jsem e, řekl jako první, že musíme úzce spolupracovat a právě se splavodají a stínovými zpravodají mm, musíme se mm, všichni tady se pokusit v oblasti zemědělské politiky o to, aby se nám podařila rozumné úpravy, tak aby zemědělci se v příštím roce dostali ke svým penězům. A už tady padly, padla rozdílná stanoviska. Částečně z komise bylo řečeno, že bychom měli začít s novými programy, ale také bylo vyjádřeno přání, aby staré programy běžely dále. Tady musíme najít nějaký kompromis, který bude v pořádku. A když se tak podívám na jednotlivá opatření, tak jsem opravdu toho názoru, a to je tady nesila souhlasím s komisí, myslím si, že právě investiční podpora musí být zajištěna. Jestliže k tomu eh, komise rýsuje cestu, tak eh, v této zprávě eh, to můžeme také zohlednit. Ale nesmí se stát, že pak v roce 2014 se budeme mít, budou tady investice zemědělců to, a bude to odstupňováno, to, měli bychom se postarat o to, aby ty investice byly realizovány co nejrychleji. A jinak bych um, už nechtěl k tomu nic moc dodávat, jsem komisi velice vděčen, sám bych uh, to odborně nemohl tak přesně posoudit. V případě cukru a vína, jestli nebudou nutná uh, zvláštní úpravy, takže se už nemusím na toto zvlášť soustředit. Um, pokud to bude možné bez dalších přechodných uh, ustanovení, tak za to budu velice vděčen a můžeme se soustředit tedy na to, co bude a je nezbytné. A pokusím se, abychom tady našli kompromis. To, co dostaneme, to bude jistě zapotřebí ještě pozměnit, protože to budeme muset přizpůsobit víceletému finančnímu rámci a všechno to, co ve zprávě obsaženo není, to pak musíme v pozměvacích návrzích v září zohlednit tak abychom se uspůsobili nové situaci a abychom na to mohli navázat v odpovídajících zprávách, ale jsem toho názoru, eh, že z naší strany bude moci být dodržen časový plán, tak abychom to mohli správně realizovat. A musíme dbát na toto, když, se budou, eh, když tady byly položeny, eh, pokladeny požadavky od mého souseda, že Eh, pokud to bude možné realizovat dříve, je tak jednoduché to nebude, protože eh, bude zapotřebí všech možných um, úsilí, abychom celé toto široké spektrum, které se nám tady rýsuje v zemědělské politice, abychom to k prvnímu první 2016 mohli úplně a čistě realizovat. A proto si nemyslím, že větší věci se nám eh, bychom měli preferovat ještě v roce 2014. Myslím si, že bychom měli zůstat u toho, že to zůstane v roce 2015, zvláště co se týče přímých pladeb. Tam si nemyslím, že v roce 2014 už budou moci být pozměněny. Jinak děkuji za veškeré informace a za vaše diskusní příspěvky a i dále zůstávám tady a jsem vám k dispozici, pokud se účastnění budou chtít dále diskutovat. Molto bene, grazie. Děkuji. Děkuji, milí kolegové, kolegyně. A přecházíme k dalšímu bodu ehm, pořadu jednání, to je bod 8. A sice zachování výroby mléka v horských oblastech, znevýhodněných oblastech a v nejvzdálenějších regionech po skončení režimu mléčných kvót. Ehm, pan Herbert Dorfman, prosím, máte slovo. Milí kolegové, kolegyně, je to první výměna názorů eh, k tomuto tématu. Jde o udržení mléčné výroby po mm, vypršení mléčných kvot. A po skončení režimu mléčných kvot a jedná se o zvláštní oblasti, eh, které vykazují eh, zvláštní problémy a musíme dbát na to, aby rozvoj venkova a zemědělství v těchto regionech nebylo ohroženo. Eh, takže smím to slovo předat kolegovi Dorfmanovi, prosím. Tak Albert se ještě hlásil slovo. Promiňte, pane předsedo, ale měl bych ještě jednu důležitou informaci, na kterou jsem zapomněl, mm, tak aby se diskuse nezačala obírat ve špatném směru. Mm, eh, moje spolupracovníci mi zrovna řekli, že v případě tržního řádu nebudou nutná žádná přechodná ustanovení. To je velmi důležitá informace, protože pak se tímto tématem už nemusíme zabývat. Takže mm, řád, tržní řád, tady proto to nepotřebujeme žádná přechodná ustanovení. Ano, děkuji, Alberte, za toto vyjasnění. Robert Dorfman. Děkuji, jak už řekl pan předseda, tak bude určitě důležité, abychom se zabývali eh, tématem mm, výroby mléka v horských oblastech a také v odlehlých oblastech mm, Evropské unie. Situace vypadá takto. E, I komise už ve e, své poslední zprávě k soft landing e, zjistila, že sice věci se vyvíjejí tak, jak bylo naplánováno, co se týče tedy skončení režimu mléčných kvot pro soft landing, ale že ještě může dojít k většímu problému v některých horských oblastech a v některých odlehlých regionech Evropské unie. A to proto, že tam náklady na výrobu mléka jsou vyšší a Eh, šance na liberalizaci v jiných oblastech eh, Unie tady existuje, což eh, znamená, že větší expandující podniky v těchto obtížných oblastech tady toto tady není možné vyhovět. Ale protože v horských oblastech velmi často máme hm, plochy, které vlastně eh, nepřipouští žádnou jinou alternativu eh, výroby, eh, třeba například pastviny v orských oblastech. Tam vlastně žádné alternativy neexistují a když to všechno, pak se na to podíváme z ekonomického hlediska, tak většinou zjistíme, že tady žádná taková alternativa k výrobě mléka neexistuje. A proto bychom se měli podrobněji zabývat tímto tématem i proto, že v forma, kterou tady máme, se na ní usnést, ta nám neposkytuje žádnou správnou odpověď. Ono se nepodařilo eh, tady ve společném tržním řádu eh, rozpracovat nějaké nová ustanovení v oblasti eh, výroby mléka. Nepodařilo se to tam umístit. Eh, začal jsem tedy mm, na té zprávě pracovat a chtěl bych mm, tady vyjmenovat pár témat, protože to je, to je první výměna názoru u nás ve výboru. A jedná se o několik témat, eh, která podle mého názoru jsou důležitá. Eh, Směl, pokud mohl začít s prvním pilířem zemědělské politiky, tak tady situace vypadá takto a často jsme už o tom v rámci reformy také hovořili. A sice, že v některých členských státech mm, máme historický model výpočtu prémií a Ehm, to, eh, tady jsou znevýhodněny některé zemědělské eh, podniky, zvláště v odlehlejších oblastech ehm, Unie tyto oblasti jsou zanedbávány a to se asi sotva no, vylepší a proto tedy eh, odpojení ehm, dosavadních mléčných kvót v některých podnicích povede dokonce ke zhoršení situace. A tady můžeme Eh, si jenom vyzvat k tomu, aby ta aby byla rychle eh, realizována interní konvergence a eh, tak, aby u členské státy měly možnost využít těchto prémí tak, jak to bylo v případě výroby mléka, aby mohlo toto být i nadále udrženo a aby mm, interní konvergence nebyla úplnosti eh, realizována. V druhém pilíři eh, zemědělské politiky eh, máme několik nových možností pro ty, které zapouštějí do těchto programů státy nebo regiony podle situace. Například tady existuje možnost o něch konkrétních programů, které určitě pro mnohé regiony poskytnou ochranu a zlepšení výroby mléka, zvláště v horských oblastech a oblastech odlehlých. A také bych rád um, poukázal na to, že právě v těchto oblastech um, jsou investiční náklady hodně vysoké. Um, tady například někdy No, Stava budov bývá náklady podstatně vyšší než v jiných oblastech a toho by mělo být právě v rámci druhého pilíře využito tak, aby zemědělci měli stejný manevrovací prostor. Důležitý bod, problém v mnoha horských oblastech je otázka dopravy mléka k mm, strukturám podnikům, které zpracovávají a vypršení e, nebo skončení e, režimu mléčných kvót e, tento problém ještě vyostří, protože dojde k takovému zředění této výroby mléka v těchto oblastech a je tady už ta hustota podniků a tedy náklady v těchto zpracovatelských podnicích budou vyšší, tady bude zapotřebí toto transportovat a proto bychom měli zvážit v rámci státní výpomoci možnost tyto vyšší náklady vyrovnat jednat, tak aby i tady mm, bychom měli alespoň stejné předpoklady eh, v mm, podnicích. A pak si myslím, že eh, v mnoha mm, horských a odlehlých znevýhodněných oblastech eh, by přímé zpracování mělo být možné třeba na některých usedlostech odlehlých a tady máme hlavně dobrou možnost, zvláště tam, kde existuje eh, taková vyšší kvalifikace pro cestovní eh, ruch, to míváme v horských oblastech často tuto situaci, protože tady existují i trhy pro takovéto specifické produkty. Eh, jde o to, aby této možnosti bylo také využito, abychom to podpořili. A na závěr Eh, si myslím, že bychom eh, si měli zvážit, eh, jestli na úrovni od, nalézání odbytiště pro tyto produkty, jestli bychom neměli předložit pozměňovací návrh pro tuto oblast a jestli bychom to neměli zapracovat do trilogu, to nevím, ale tady ve výboru e, to bylo přijato velkou většinou. Měli bychom zvážit, jestli neexistuje možnost e, v těchto podnicích, e, zpracovatelských podnicích, vytvořit zvláštní podpůrné programy a zavést tyto programy tak, aby například práce s veřejností byla vylepšena například naše nové označení výrobky z hor spor, To je něco, co jsme teprve nedávno tady eh, rozhodli a eh, jde o to, abychom toto více ještě podpořilo, aby se to na veřejnosti stálo eh, známějším pojmem. A tady by měly eh, vzniknout rozumnější programy a ty podniky, které zpracovávají mléko v horských a znevýhodněných oblastech, by eh, toto mohly využít a tak by se jí mohlo napomoci. Takže to je vlastně vše. To byly takové první body, o kterých jsem přemýšlel, ale eh, samozřejmě je to pouhý návrh a jsem velice zvědav na názory kolegů a kolegyní. No určitě mi je v příštích dnech dodáte i písemně takže budu moci je začlenit do zprávy. A můj časový plán vypadá podobně jako předešel zprávě Alberta Dese. Ještě před letní přestávkou bych rád zprávu napsal. Plánovali jsme, že hned po letní přestávce 2. září to pak probereme tady na výboru tuto zprávu a v druhé polovině září komise organizuje velké zasedání s téma, k tématu výroba mléka a skončení režimu mléčných kvot a myslím si, že by bylo rozumné, kdybychom do té doby aby tady mohli předložit naše stanoviska, tak abychom eh, naše názory mohli eh, přednést i na tomto eh, zasedání. Takže jsem ehm, velmi vděčen všem kolegům a kolegyním předem za jejich spolupráci. Děkuji. Grazie Herbert. Iniziamo il dibattito. Hanno chiesto... Děkuji, Alberte. Hlásili se různí kolegové. Elizabeth, prosím. Pane předsedající děkuji hlavně panu Dorfmanovi za iniciativu a připravenost právě pro tyhle citlivé oblasti hledat nějaká řešení. Především v tom sektoru mléka, tak aby bylo možno zachovat tam život a ekonomickou aktivitu. Myslím, že musíme vnímat jako svou povinnost v Evropské unii hlavně dbát na rozmanitost krajiny. Musíme ji respektovat a horské oblasti a ty velice odlehlé oblasti jsou cosi velmi specifického a zaslouží si svá specifická řešení. Pro mě v rámci jednání o SZP je částečně nesrozumitelné, nepochopitelné, jak velmi komise opakovaně spochybňuje otázku produkce v horských oblastech. Po mém soudu, a myslím, že SZP by byla dovedena ad absurdum, kdyby se nám u přímých pladeb nepodařilo najít nějaké rozumné zastropování. Uh, Ono je to tam lokálně velice důležité pro ty konkrétní oblasti a bylo by hrozné, kdyby se nám nepodařilo najít nějaké vyrovnání pro ty výše položené plochy. A vůbec, kdyby se nepodařilo respektovat tu vůli tam žijících lidí provozovat zemědělství. Vítám ty návrhy řešení pana zpravodaje. Myslím, že to jsou skutečně ty oblasti, kde můžeme dosáhnout vylepšení. Jedná se o vyčerpání té přidané hodnoty pro ty kvalitní produkty. Myslím, že ve středobodu pozornosti musí vždycky být, aby spotřebitelé těch vysoce kvalitních produktů z toho profitovali. A tyhle uh, segmenty zaznamenávají silnou poptávku a nesmíme zapomenout, že v těchto oblastech ty zemědělské podniky skutečně znamenají značnou přidanou hodnotu pro malé a střední podniky. To jsou subdodavatelé, zpracovatelé, to jsou všichni ty, kteří v těchto oblastech zajišťují pracovní místa což v těch odlehlých oblastech je vzácná věc a myslím, že by ta zpráva měla mít velký strategický význam. Co se týká silnější podpory nebo zvláštního postavení při odbytu, tak si umím představit pro tyto regiony, že bychom našli nějaké řešení, které by zvýhodňovala kooperaci a další podobné věci. Ta opatření, která teď máme třeba tu pečeť kvality, myslím, že je třeba je dále rozšiřovat, protože tak můžeme ty regiony zachovat i do budoucnosti. Jsem připravena aktivně spolupracovat na té zprávě a děkuji panu Dorfmanovi za jeho iniciativu. Děkuji. Grazie, Elizabeth. Martin Osling, poi... Děkuji, Elizabeth. Martin Heuslinger. Ja, äh, Dorfmann. Herberte, to byly skvělé věci, ale myslím, že hlavní problém si pominul. A sice při těch jednáních o mlečném mléčném balíčku se jasně ukázalo, i v těch ujednáních souvisících se SZP, že ze strany rady, ale ani ze strany komise nebyl ani sebe menší náznak toho, aby se zamysleli nad tím, že třeba potřebujeme nějaké nějaké řízení trhu. No, co daně produkce mléka v znevýhodněných oblastech a udržení té mléčné produkce tam, když bude plně liberalizovaný trh mléka, tak na to není žádná šance. Je to tedy jasně viditelné, že v Německu nejenom v těch horských oblastech, ale obecně je takový trend, od jihu na sever v blízkosti přístavu se mléko produkuje lépe, protože jinde dobře roste kukuřice a soja. Jinak se tam produkuje to mléko výhodněji než v těch trvale zelených horách. To se asi nevyřeší tím nějakým programem pro horské mléko nemáme teď na mysli jenom Alpy, ale v Německu třeba je spoustu těch středně položených horských eh, ploch, které nemají alternativu. Kdybychom na to chtěli mít prémie, bylo by to hodně drahé. Tedy máme zásadní problém a ten by se měl projevit i v diskusi s ohledem na diskusi s komisí pro zářijovou konferenci musíme hovořit i o úpravě kterou bychom zahnuli do toho představeného balíčku. Neměli bychom to pohřbít a říct, podívejme se na program pořadu jednání a nějaká almožna pro rolníky na horách bude. Musíme se nad tím zamyslet skutečně principiálně, zda by z toho nakonec neměl být nějaký vůbec jiný systém řízení toho trhu mlékem ale teď si představujeme, že bude nadbytek mléka a aby se nám to všechno nevymklo. Měli bychom o tom diskutovat. Nikdo nám nezakázal diskutovat o těchto těch věcech, takže si myslím, že bychom diskutovat měli a musíme to v této souvislosti dělat. Děkuji. Grazie Martin eh, eh, Agnew e poi... Děkuji, kolega Agnew. Thank you, Chairman. Oh, oh. Děkuji všude napříč Evropou a na britských ostrovech. Máme tenhle problém, máme tohle dilema, kdy se jednotlivé osoby snaží přežít se svými farmami ve velmi nepříznivých podmínkách. Skutečně trh se od nich odvrací. Oni nejsou schopni expandovat, možná prostě proto, že ta půda není dostatečně vhodná, nemohou tam pěstovat plani, pl, rostliny. To znamená, že jsou odlehlé oblasti se špatnými silnicemi a transportovat mléko dolů alespoň třikrát týdně je velmi nesnadné. A pokud se řekne, dobře, investujeme tedy víc peněz do té oblasti, tak mám pocit, že by bylo lepší, abychom byli upřímní a řekli si, dobře, takže umožněme těmto lidem, aby opustili produkci mléka důstojně a produkovali jiné produkty, třeba hovězí maso nebo pěstovali ovce, něčí maso je v pořádku. A možná, že tato produkce je pro tyhle oblasti lepší, protože uh, Ehm, protože se vám narodí v květnu jehňátka, pak roste tráva a můžete prostě na konci srpna mít ovce na porážku. Myslím, že je třeba se na to podívat úplně z jiného pohledu. Mléčná farma je intenzivní průmysl. To není něco, jako to bylo před 60 lety. Opravdu, co si starobylého. Nemůžeme žít v minulosti. Děkuji. E Děkuji, prosím. Děkuji. Je jasné, že v horských oblastech produkce mléka má vyšší náklady a to proto, že to tam tak je. Na druhé straně produkce mléka v horských oblastech má více úkolů než jenom produkci mléka jako takovou. Na horách je to mimořádně cené, protože se tam zachovává určitý obraz krajiny a z toho obrazu tam pak zase žije i cestovní ruch, takže nepřímo na tom vysí jiná pracovní místa. Proto si myslím, že ten přístup je velice dobrý. Využít nové možnosti a pokusit se tam umístit strukturální pomoc, tak, aby se pomocí rozumného programu zajistilo, že ty nevýhody se trochu vyrovnají. Je totiž nesporné, že tyhle podniky nemohou na trhu jen tak přežít, ale oni produkují i jinou hodnotu, ještě navíc něco, co v jiných oblastech do té míry není. To je prostě ten produkt krajina. A pokud jako společnost tam chceme mít zachovanou tu krajinu, tak musíme něco udělat a je třeba ty strukturální programy do této oblasti přivést. Myslím, že je to dobrý přístup a také si myslím, Herberte, že je dobré, že k tomu přistupuješ tak ze široka, mít tři ty pilíře zemědělství a také ten fakt, že možná uh, se dá využít charakteristická vlastnost toho regionu pro marketing. Nikoliv, aby to nebylo negativní, ale jenom musíme dávat pozor, abychom neměli celou řadu záplavu žádostí. Máme spoustu regiony, regionů, které nespadají do této kategorie, ale mají své problémy. Když se podívám třeba na severní Německo, tak to jsou oblasti, kde je také jenom zelená plocha, ale není to problém, že by to byly strmé kopce, ale jsou, tak říkajíc, pod nulou, pod hladinou moře. Musí tedy činit opatření na svou ochranu, odvodňovací opatření, která se dnes už ani neuznávají a u těch osmibodových kritérií jsou spíš mínusem, protože e, tady byl nápad, jak to udělat, ale tím pádem oni z těch podpor pak vypadli. Je třeba umožnit jim, aby se prosadili na trhu. Ano, oni produkují mléko, ale je to jiná situace než na těch horách. Na horách faktorem je ta krajina jako taková, faktorem pro jiné příjmy, pro cestovní ruch. Musíme posílit to propojení cestovní ruch, zemědělství. To v té oblasti bez tak už je. A myslím, že ten rozvoj venkovské oblasti se dá velice dobře využít, tak aby se regionálně dali řešit ty problémy, které tam konkrétně jsou. E potom Santos. Děkuji. Nyní budeme eh, se muset eh, snažit najít nějaké ekonomické výhody. Já bych se chtěl vrátit k tomu, co právě říkal pan Agnew. I kdyby tomu tak eh, opravdu bylo, tak bychom museli poskytovat informace zemědělcům v horských oblastech. Já sdílím názor většiny na tomto výboru. Myslím si, že výroba mléka obecně a situace po té, co vyprší kvóty, již byla eh, vyřešena v rámci mléčného balíčku. A teď bychom se měli počkat na podrobnosti. Je dobře tedy, že máme tuto zprávu. Já jsem velmi rád, že se o těchto věcech hovoří. E, teď mám na mysli produkci mléka v horských oblastech. Velmi často mluvíme o malých zemědělských podnicích. Je to také způsob e, života, je to způsob přežití v těchto obtížně obyvatelných oblastech. A proto si myslím, že bychom se na tím měli vážně zamyslet a neměli bychom se bát eh, o těch věcech hovořit. Myslím, že něco takového by mělo být možné, na to bychom eh, zapomínat neměli a vznášet tyto otázky i dnes, kdy finalizujeme naše diskuse o konečné podobě reformy, by mělo být možné. Můžeme říkat, že nás to možná zdržuje, ale myslím, že lépe některé věci diskutovat pozdě než vůbec nikdy. Minimálně tady ještě existuje určitá příležitost něco najít v druhém pilíři, abychom mohli tento sektor podpořit. A já si dále také myslím, že bychom měli změnit naše uvažování nebo naše mm, zásady týkající se podpory takto malých mm, mlékárenských podniků. Že oni mají v podstatě velmi malý vliv na mm, celkový trh. Ta produkce je velmi omezená, potřebují mléko pro turisty, pro místní zásobování a vliv na nějaký celoevropský vliv, eh, celý celoevropský trh je minimální. Takže já si myslím, že bez nějakých větších obav bychom klidně mohli vytvořit systém podpory těchto podniků z národních rozpočtů. Samozřejmě by na to musela dohlížet Evropská komise, aby se tím neotevřela dvířka eh, dalším požadavkům na eh, takovéto eh, takovouto změnu hospodářské soutěže. Já si osobně myslím, že by nějaká míra podpory měla být buď na zpracování nebo na dopravu, protože je to vlastně nezbytné pro přežití takové produkce v těchto oblastech. Musíme si uvědomit, že tyto horské oblasti jsou velmi diverzifikované, je tam nějaká místní zemědělská produkce, je tam turistika a obecně musíme k výrobě v těchto oblastech přistupovat jinak. Je to také určitý eh, způsob kultury a životního stylu A já myslím, že o těch otázkách budeme muset eh, diskutovat i nadále také o ergonomické produkci, protože to zahrnuje také malé zemědělské podniky. A myslím, že bychom to měli dělat ještě předtím, než bude finalizovaná ta reforma. Děkuji vám. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já jenom eh, velmi stručně chci něco říci svým vlastním jménem, ale také eh, jménem svého kolegy Alveše, který je stínovým zpravodajem za naši politickou skupinu a bohužel eh, má jiné politické závazky dneska v Portugalsku, takže tady dnes není. A on i já jsme vždycky vyjadřovali naše obavy týkající se eh, mlékárenského sektoru, těch doporučení, včetně těch, která teď byla schválena v rámci té reformy SZP. Týká se to té produkce mléka v horských oblastech, eh, v odlehlých oblastech, v těch eh, znevýhodněných takzvaných oblastech. Já jsem byl trochu uklidněn tím, že pan Dortmestr je souhlasí s těmi návrhy, protože On má většinou podobný názor eh, jako já v Portugalsku máme jednu oblast, jsou to Azorské ostrovy, devět malých ostrovů prostřed Atlantiku, ty produkují třetinu celkové produkce v Portugalsku, využívají minimum půdy a bez eh, produkce v této oblasti se neobejdeme. když vidíme, že některá ta eh, alternativní opatření od pana Dorfmastera budou mít eh, velký eh, dopad po skončení platnosti mléčních kvot, tak eh, se s tím dělám trochu obavy. A doufám, že ta studie komise, která by měla v září být zveřejněna, a pan Dorfmester a my k tomu navrhneme nějaké řešení, které by mělo zmírnit tu škodu, pro některé z těch nejchudších a nejvíce znevýhodněných oblastí v Evropské unii. Jinak eh, tyto oblasti budou eh, trpět, některé úplně eh, se obejdou bez zemědělské produkce, tím utrpí krajina samozřejmě. Takže já i můj kolega Alveš budeme velmi intenzivně s panem Dorfmanem pracovat na tom, abychom našli řešení těchto vážných problémů. Jim? potom George Line. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Myslím, že není pochyb o tom, že mlékárenský průmysl jako celek se potýká s mnohými nejistotami. S tím, jak eh, kvóty zmizí a bude platit nový systém. Já si pamatuju, jaký byl život před kvotami. Pamatuji si, že v té době už jsem byl v politice. Pamatujte si na to, že zemětělci se zapřísahali tím, že kvóty je nezničí v té době. Takže si to teď uvědomuji. A uvědomuji si také, že něco, když existuje hodně dlouho a my se to chystáme změnit, tak to nemusí nutně znamenat že to musí mít eh, negativní dopad na eh, tento sektor. Já jsem že loni touto dobou jsme měli příležitost navštívit region pana Dorfmana a také paní Elizabeth. To byla výborná mise, tehdy jsme si uvědomili problémy, se kterými se tyto oblasti potýkají, nebo ta konkrétní oblast, o které hovořím. Myslím, že jsou tady i další v Evropě, včetně té, kterou zastupuji já. A pan Egňu má určitě pravdu, když říká, že některé eh, části jsou vhodnější pro ovce a pro pár krav eh, nebo drobný dobytek, ale také si to musíme vyvážit eh, s tím, a to bude asi nejobtížnější věc, je to, jestli je to vlastně zemědělský problém nebo sociální problém a jak potom eh, najdeme to správné řešení. Upřímně řečeno, já si nemyslím, že žádné snadné řešení neexistuje. Já jsem slyšel, jak pan Dorfman hovořil, a to i v Němčině, o takzvaném soft landing, což říkala komisařka Fischer-Bell před eh, nějakou dobou na radě ministrů, když tedy rada ministrů rozhodovala Eh, o tom, že budou ukončeny mléčné kvóty. A tehdy se tomu říkalo soft landing, eh, měkké přistání. Já jsem tehdy eh, byl zpravodajem pro ten mléční balíček. A někteří z vás určitě vědí, jak velmi pečlivě vybalancovaný balíček to byl. A tehdy jsme doufali, že ten mléční sektor se s tím poradí. A otázka je, jestli eh, ta ochrana opatření, která tam byla, jsou dostatečná. A možná, že ta diskuze na vysoké úrovni září, přestože ještě přesně nevíme, o čem diskutovat budeme, bude eh, velmi zásadní. Jedna věc, kterou musíme udělat, je to, aby reforma SZP proběhla a v rámci té reformy nesmíme dopustit, aby komise si mohla na tak dlouho dovolit nám říkat, že s tím sektorem není nic eh, v nepořádku, že to je všechno, eh, funguje výborně, přesto že víme, že to byl masivní problém a trvalo mi dlouho, než to začalo řešit. Ten soft landing možná jenom eh, zhoršil celou situaci u zemědělců, kteří doufali, že se to trošku zlepší konečně. Já nevím, kdo to tady přesně říkal, ale pravda je, že Potom mlečném balíčku a po reformě SZP, tak ani rada, ani komise nemají v úmyslu, aspoň podle mě, dělat cokoliv, co by pomohlo těm lidem v těchto regionech. A to je tvrdá pravda. Já eh, eh, rád pomůžu těm lidem, ale jedna věc, kterou já nechci a nechce nikdo z nás, je, aby v těchto oblastech skončil eh, veškerý život. lidé žijí v těžkých podmínkách a my jim to nechceme znemožnit, takže musíme se o tu rovnováhu pokaz, pokusit. Já nevím, kde ta rovnováha přesně já nevím, jestli je možné to vyřešit dobře, ale ten problém bude obrovský, pokud nadále Eh, ten systém bude pokračovat, protože ten stav těch oblastí bude jinak velmi eh, špatný. A proto na to musíme pracovat a je velmi dobře, že ta zpráva pana Dorfmana vzniká právě teď. Všichni eh, jsme si uvědomovali, že když byl přijímaný ten mléčný balíček, tak jsme si uvědomovali, že to způsobí obrovské problémy pro produkci mléka v těch odlehlých a horských oblastech. A my teď máme zodpovědnost za to, abychom to vyřešili, ale musím se upřímně řečeno přiznat, že nemohu navrhnout nějaké správné řešení. Děkuji, jdeme teď George a potom McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Já teď mluvím eh, jménem eh, své kolegyně paní Hákin, která je stínou zpravodajkou, která se omlouvá za to, že dnes nemohla dorazit, protože měla nějakou jinou politickou akci, která jí to znemožnila, aby, aby se vrátila z Finska včas do Bruselu. Jako producent mléka vím, jaké to je eh, například podnikat ve Skotsku. Vím, jak je těžké eh, dosáhnout zisku ale když se uvědomím, s jakými výzvami eh, se potýkají třeba ve Finsku, kde mají pouze 90 denní eh, sezónu růstu krmiv, tak víme, že u nás ve Skotsku jsme na tom ještě relativně dobře. Eh, ale já vím, že panují skutečné obavy o to, jaká bude budoucnost produkce mléka v takovýchto oblastech, které jsou třeba někde vysoko na severu. Ona eh, vítá zaměření eh, té reformy SZP s tím, že bychom se měli pokoušet najít nástroje, které by zajistily, že ty oblasti, které to potřebují, budou mít podporu, kterou nadále budou potřebovat. Myslím, že nikdo neakceptujeme, jak říká teď náš kolega z UKIP, to, že bychom měli dát nějaké peníze a oni si budou muset zvyknout na to, že s tím budou muset přestat s tou produkcí, což by znamenalo, že by eh, například ve Finsku už vůbec nemohlo eh, se vyrábět mléko. Tak to určitě být nemůže. Musíme se postarat o to, aby mm, ta podpora pro ně nadále existovala, aby eh, se tam mohlo mléko produkovat protože nejde jenom čistě o ty ekonomické aspekty, ale také o sociální aspekty a musíme se postarat o to, aby například ta krajina byla udržovaná. Takže ukončení eh, kvót a jejich dopad eh, na tyto regiony, to je něco, čím se musíme eh, zabývat velmi vážně. Hmm. Jinak se to mléko bude produkovat jenom v těch oblastech, které jsou nejkonkurenceschopnější a ne třeba ve Finsku. Jde o to, aby mléko mohlo skutečně být produkováno v celé Evropské unii, nejenom v několika málo oblastech. Děkuji. Děkuji, George eh, Marion. Děkuji. Já bych na úvod eh, chtěla říci, že mám trochu pocit, že jsem sama e, farmářka. Já jsem měla pocit, že minulý týden jsme, naše práce byla hotová a teď si uvědomuji, že to vůbec nekončí, že teď musíme do toho promítnout eh, více ty finanční rámec a eh, další věci. Teď toto nařízení, já jsem také byla v tom eh, regionu, do kterého nás Albert a Elizabeth pozvali. A je pravda, že tady je něco velmi platného, co chrání práci. A já si myslím, že bychom měli s Herbertem na tom spolupracovat na této zprávě. Jak víte, tak já jsem z Irska, kde jsme konkurenceschopní ve výrobě mléka, ale jak tady bylo řečeno, a nemyslím to teď eh, nějak eh, neres, eh, s nedostatkem respektu, tak musíme těmto farmářům pomoci, pokud to uděláme. Tak to v podstatě bude znamenat, že to bude pokračovat i po pěti letech, protože ta hodnota, kterou oni vytvářejí, je velká. V rámci té reformy SZP bychom si to mm, také měli uvědomit. Takže Herbete, já bych tuto iniciativu chtěla podpořit, je to důležitá věc a měli bychom se také eh, poslechnout stanoviska eh, samotných farmářů. Potřebujeme, aby tady, abychom tady udrželi život a osídlení. A když tam jsou farmy, a zejména mlečné farmy, tak to tomu určitě pomůže. Takže já se na tu zprávu těším a udělám všechno pro to, aby to prošlo. Pane Jinu, ano, děkuji za možnost, že se mohu slovo vyjádřit. Já si myslím, že kolega nebyl verviš, protože já jsem schválně toto slovo vyškl. Eh, bez, eh, jít do důchodu eh, bez důsto, důstojnosti. Já jsem také říkal, že tyto, tyto lidé by mohli zůstat také na svých úsadlostech a mohli by provozovat zemědělské aktivity, které budou daleko lepší pro tento typ půdy celkově. Děkuji. Ano, dobře. Děkuji za toto vyjasnění. A teď Albert Des. Ano, děkuji, pane předsedo. Zrovna jsem se přihlásil k tomu, co říkal kolega Egnu. Ono to tak jednoduché úplně není ehm, eh, jenom nahradit ehm, krávy ovcemi v těchto horských oblastech. Kdo se dobře vyzná, tak ví, že krávy patří do této kulturní krajiny jsme se zemědělským eh, výborem byli v Korotanech mm, u Elizabeth Köstinger a také v Jižním Tyrolsku u Herberta Dorfmana. A já sám jsem se svou rodinou v 90. letech často trávil krátkou dovolenou tam, protože mm, eh, dělal jsem, eh, byl jsem v těchto usedlostech a mm, tam jsem si všiml, že po roce 49 tam byly krávy, pak začalo pak přišel mladý člověk, který měl převzít to úsedlo způsobilost a mm, mm, pak ho měl poslat na půl roku ke mně a tento mm, zemědělec řekl, že pokud svého mladého pracovníka na půl roku pošle do eh, ploších oblastí, tak potom už vůbec eh, neuvidí Ehm, vypadají takové louky, protože tam bude 20 nebo 30 ehm, hektarů ehm, trávy a pak ti zemědělci ve Jižním eh, Tyrolsku pracuje s celou rodinou na půlce hektaru a to po celý den. A tady vidíte, jak rozdílná je výroba. A to jsem chtěl právě uvést tímto eh, příkladem a chtěl bych také poděkovat eh, za souhlas, který tady vyjádřila řada kolegů ať už se jedná o Finsko nebo o velmi odlehlé oblasti, ostrovní nebo horské oblasti, tak tady musíme alespoň vytvořit právo, nárok těchto zemědělců si ponechat tuto výrobu mléka, měli bychom to podpořit druhým pilířem, aby nedošlo ke zkreslování konkurence. Já si myslím, že tady existují možnosti, abychom v těchto oblastech zachovali mléčnou výrobu a těch pár procent mléka, které se tady vyrábějí, to e, trhu v Evropě určitě e, ten, to, to neuvede v chaos. A když pak ještě vidím, že v těchto oblastech je historicky energetických eh, výnosů, například v Jižním Tyrolsku. Eh, v prvním pilíři máme pouze 60 eh, euro, které se platí za vyrovnání, zatímco v Bardii je to 600 euro. Tak tady nemůžeme připustit, aby tady nešla podpora přes druhý pilíř. Tato možnost musí být dána proto, aby tyto tradiční zemědělské aktivity a zemědělské podniky zůstaly zachovány a mám radost z toho, že Herbert Dorfman píše tuto zprávu, protože někdo, kdo je z Jižního Tyrolska, tuto situaci zná velmi dobře a je to dobré a určitě uděláme vše pro to, abychom se dopracovali k rozumnému výsledku. Ehm, děkuji. Martin Heusling a pak Herbert ještě. Chtěl jsem ještě zdůraznit, že mm, když se bavíme o výrobě mléka eh, v těchto regionech, mm, tak bychom neměli podávat nějaké prášky na uklidnění. Podle hesla teď dostanete malý mm, euro přirážku v těchto znevýhodněných regionech a to půjde z druhého pilíře. Eh, Herberte, to by nám ten problém na konci nevyřešilo. Tolik peněz ani nemůžeme rozdávat v druhém pilíři, eh, protože to bylo zkráceno, protože v Německu došlo k drastickým zkrácením, odkud mají ty peníze přijít, tak aby šly do horských regionů a nejenom do horských regionů Eh, myslím, že i do středně, středních regionů musíme poskytnout dodatečné podněty a doufám, Herberte, eh, že ty to zapracuješ taky do zprávy. Musíme eh, také mluvit o tržních opatřeních a nejenom o tom, že ještě 50 nebo 100 euro k tomu přidáme. To by totiž ten problém v konečné instanci nevyřešilo. Myslím si, že musíme velmi ofenzívně vstoupit do rozhovoru v září s komisí a nemyslet si, že z druhého pilíře nebo s propojenými platbami my pak můžeme všechny tyto podniky dodatečně ještě eh, udržovat při životě pár eury. Ono to totiž ehm, vůbec nevyřeší jádro problém. Parola Herbert. Herbert má slovo? Závěrečné slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Ano, ehm, Nebudu teď všechno, co bylo řečeno, shrnovat, protože si myslím, že to byly velice eh, důležité ehm, podněty. Já jsem si to všechno zaznamenal. Možná bych mohl začít tam, kde právě skončil Martin Heuslinger. V horských oblastech tady máme problém. A sice, eh, když eh, naleznete tržní opatření, eh, tak jak ty si to naznačil, tak to může platit jen pro veškerou výrobní oblast evropskou. To znamená, musí to být obecně platná tržní opatření. Jestliže výroba mléka celkově v Evropě bude trošku atraktivnější, protože tady budou výhodnější tržní opatření, Eh, tak eh, toto zaprvé eh, pomůže těm, kteří hodně mohou vyrábět na velkých plochách a ne těm, kteří pracují na malých plochách a vyrábějí méně. A to je právě dilema celé věci, že bychom se měli zvážit a proto se také pokusím to zapracovat. Prosím vás o vaše příspěvky aby přemýšleli o konkrétních opatřeních pro horské oblasti a oblasti odlehlé, tak jak to říkal kolega Kapolos, mm, například velmi odlehlé ostrovy. A jde o to, abychom konkrétně přemýšleli o tom, co můžeme udělat tady, aby tyto oblasti měli výhodu vůči ostatním, které jejíž nevýhoda může být alespoň trošku vyvážena. Eh, ale nebudu teď reagovat úplně na všechny návrhy. Chtěl jsem jen ještě jednou poukázat, nebo si, pane kolego Edňo, my jsme víckrát říkali, minulý rok jsme tady podnikli cestu do eh, domoviny kolegyně Köstinger a také u mě doma jsme byli a eh, já si myslím, že pravděpodobně asi by účast na této cestě vám byla udělala velice dobře, protože ono je daleko Um, obtížnější, než posílat důstojně někoho do důchodu. Tam pracují, pracují mladí lidé, jsou to mladí zemědělci, kteří tam pracují a mají nárok na tom, aby i nadále mohli zemědělsky pracovat a um, um, nebudou tam prodávat jen dvě jehňátka. Pokud si myslíte, že to tak je, tak vás osobně zvu, přijďte se podívat a pak pochopíte, o čem tady vůbec mluvíme. Děkuji vám srdečně. Bene, okay. Dobře. Děkuji všem. A teď bychom ještě rychle měli přejít k poslednímu bodu pořadu jednání. Už nám nezbývá příliš mnoho času, pak budeme muset ukončit. Výměna názoru o souhrném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014, milí kolegové. Víte všichni, že komise Eh, už svůj návrh rozpočtu za 2014 eh, zveřejnila a je to mm, samotný počátek celého rozpočtového eh, postupu. Na začátku června tři předsedové jednotlivých institucí se zhodli na finančním rámci 2014 až 2020. A tento potvrdil omezení výdajů, které rada přijala v únoru a to je to, o čem jsme teď minulý týden hlasovali ve Štrasburku. Pro rubriku 1 eh, víceletého finančního rámce sem patří také zemědělská politika. To znamená eh, značná krácení v příštích letech to naše politické oddělení před několika měsíci už jasně eh, řeklo na prezentaci rozpočtu na rok 2014. To znamená, to první rozpočtový rok víceletého rámce asi. Tady dojde ke krácení ve výši 5%, mm, to nás čeká tedy a jen takto bude možné zaručit rozpočtovou disciplínu. Návrh rozpočtu počítá s dalšími opatřeními, a sice krácení e, pro e, venkovský rozvoj a tržní opatření, co se týče druhého e, pilíře, a to nám komise už vysvětlila. Tady bych rád přivítal pana Longo. Tedy je nezbytné, abychom na začátku tohoto období krátili v spodní oblasti. V každém případě ještě před letní přestávkou budeme muset předložit pozměňovací návrhy. Termín byl stanoven na 22. července ve 12 hodin poledne. A autorku stanoviska, paní Danča, bych poprosila, aby se ujala slova. Děkuji. S dvouměsíčním spožděním komise 21 eh, června, nebo jinými slovy, tři instituce se tady dohodly na víceletém finančním rámci na období 2014 až 2020. A bylo řečeno, že 2014 eh, tady už komise předložila návrh rozpočtu eh, v kruhu nebo v 2, tady sem patří také společná zemědělská politika. Srovnávali jsme to, co eh, Evropská komise navrhla s tím, eh, s čím počítá víceletý finanční rámec, což znamená krácení ve výši 3,4 na 373,2 eh, eh, eh, eur a srovnání víceletého finančního rámce 2007-2013 s tím rámcem finančním 2014 až 2020 nám ukazuje krácení ve výši 11,3 a to je opravdu značný podíl, no, o kterém se tady hovoří k návrhu rozpočtu na rok 2020. 14. Platby v rubrice 2, závazky byly eh, zkráceny o 2,3 ve srovnání s rokem 2013. Sám jste už o tom hovořil, nemáme příliš mnoho času. A proto nechci ehm, teď ehm, vyjmenovat všechny detaily, jen bych chtěla upozornit na to, že všichni zemědělci hledí na Evropský parlament, na náš výbor a myslím si, že eh, tento rok, tento přechodný rok, bude velice důležitým rokem pro eh, zemědělce v Evropské unii celkově. Je to rok rozhodující a eh, tato rozpočtová krácení v našem výboru musí být detailněji prodiskutována, musíme najít řešení a to společně s ostatními kolegy, tak abychom mohli přiměřeně reagovat na ty, kteří od nás očekávají pomoc a nejenom eh, chtějí, nechtějí, nechtějí přijmout jen tato rozpočtová krácení. Ještě bych ráda zmínila další bod. Zítra mm, se setkáme s, s autory s, s, s rozpočtu, těch, že tom pracovali a budeme moci probrat detaily, eh, které se týkají rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku 2014 až 2020. 22. července ve 12 hodin tady doběhne lhůta pro před předkládání pozměňovacích návrhů a chtěla bych ještě dodat, že tady máme 16 pilotních projektů, 5 nových a 11, které běží. Těším se na vaše další poznámky a jsem k dispozici pro případné otázky. Děkuji. Grazie, Dančila. Děkuji, Dančilo. Má prosím někdo otázky? Hlásí se někdo ke slovu? Paní Long, prosím. Já mám jenom jednu otázku. Paní zpravodajka říkala, že e, budou škrty a že musíme najít řešení u těch rozpočtových škrtů, ale jaké řešení to má být, když peníze prostě nejsou? George? George, prosím. No, pokud nemáme už krizi, tak snad aby banky ty peníze vrátily, ne? Questa può essere la soluzione. No, non, je dis c'est pas sérieux, euh, euh, parce que il y a des Já jsem to ne, nemyslela úplně vážně. Eh, pořád se mluví o řešení, ale jaké to řešení eh, chcete, aby bylo, když se má škrtat? Já si vůbec nedou představit a přitom eh, pořád považ, eh, požadujeme více peněz, to přece také nejde. Protože nějaká dohoda byla uzavřena. Takže si myslím, že nemá cenu pořád mluvit o nějakém eh, řešení a přestírat zemědělcům ubohým, kteří čekají, až jim někdo pomůže, ale přitom žádné řešení neexistuje, aspoň já si nedovedu představit. Proviamo dare la parola ad Aldo Longo, magari lui ci... Možná Aldo Longo by věděl, jak to vyřešit, když mu dáme slovo. Děkuji, pane předsedo. To řešení samozřejmě je obtížné a nějaká kouzelná, eh, kouzelný protek neexistuje, ale mohu vám eh, přejmenším nabídnout několik eh, možností a úvah týkajících se tohoto návrhu komise. Zaměřím se hlavně na dvě věci. Mám, eh, uvědomuji si, že už je eh, pozdě. Chtěl bych popsat hlavně ten nový scénář, tu novou situaci, ve které se nacházíme, ne, nebo nalezneme poprvé v roce 2014 a potom v těch následujících letech. Týká se to zejména prvního pilíře, je to odlišná situace do minulosti, protože tady vůbec není, nejsou žádné marže v rámci těch jednotlivých kapitol pod stropem. Povede to také eh, k tomu, že se sníží částky, eh, které jsou určeny na odměnování těch, kteří dodržují finanční kázeň. Ale to jsou parametry, se kterými eh, si budeme muset eh, trochu hrát v rámci toho rozpočtového postupu, který teď začíná. A za druhé bych chtěl zdůraznit, pane předsedo, eh, druhý pilíř pod Pravenkova. To, co požaduje komise, je v souladu s tím víceletým programačním obdobím, zejména se to týká plateb tady je celkový strop eh, v rámci víceletého finančního rámce a komise tedy předložila velmi restriktivní návrh eh, v souladu s tím rámcem. A tady musíme dbát na to, že opravní rozpočet na rok 2013 bude přijat eh, celkem. Bude to potřeba hlavně u plateb, které budou velmi vysoké, vzhledem k tomu, že jsme teď pokročilé fáze provádění aktuálního programačního období a už také začínají nabíhat první platby na období 2014 eh, až 2020. Většina eh, závazků, eh, které jsou žádané na to nové programační období a také ty staré, Eh, dohromady eh, představují hypotézu, že polovina toho programu bude schválena v roce 2014 s tím, že bude nezbytné eh, to proplácet zálohy v roce 2014 na ty nové programy. A u podpory venkova, u plateb tedy jsme ve velmi obtížené, ve velmi obtížené situaci. To je všechno, pane předsedo. Ringraziamo il dottor Longo, anche se non ci ha dato particolari soluzioni. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Sice to nebyly žádné moc dobré zprávy, ale budíš. Pokud jsou členské státy tak egoistické, tak prostě nemáme velkou možnost volby. Minulý týden jsme velkou většinou souhlasili se schodou, kterou jsme našli s radou i s komisí. Tak, tak situace je prostě taková a my se s ní musíme nějak popasovat. Ještě Jörg k tomu něco chce, prosím říct. Pokud ne, tak to můžeme tak nechat. Ne, dobrá. Milé kolegyně, milí kolegové, tím to končíme. Zítra v 9 přijde litevský pan ministr, takže by bylo důležité, abyste přišli všichni včas. Děkuji, hezký večer.